Slovo dostává zpravodajka na čtyři minuty. Děkuji, pane předsedo. Veškeré padělky podkopávají eh, práva spotřebitelů, podkopávají investice do eh, eh, vývoje výrobku a proto si myslím, že je potřeba, abychom posilili ochranu duševního vlastnictví, protože to může mít obrovský dopad také eh, na citlivé oblasti, jako jsou léky a eh, nemůže to omezit eh, práva jednotlivců. Posílení ochrany práv duševního vlastnictví ve třetích zemích k tomu vznikla zpráva, které, které se hlasovala na výboru pro mezinárodní obchod 3. dubna. Ta zpráva reaguje na stělení komise z loňského roku, kde se poprvé navrhují první kroky v této oblasti po té, co neuspěla dohoda akta. Víme, že tato oblast se v posledních letech eh, nesmírně rozvinula vzhledem k tomu, jak se neustále zaváděly eh, nové technologické inovace i do třetích zemí a proto eh, je potřeba mít efektivní strategii, kež by měla zohledňovat ten nedávný technologický vývoj. Měly by to být konsistentní kroky. 39% eh, veškeré hospodářské činnosti a značná část pracovních míst, eh, a více než 60 milionů pracovních míst, jsou vytvářeny společnostmi, které investují eh, do práv duševního vlastnictví a využívají je ve svém podnikání. My tedy vítáme předložení této zprávy, vítáme, že došlo k následným krokům ze strany komise. Myslím si, že komise vyváženým způsobem zohledňuje zájmy různých zúčastněných stran. Jednak jsou to držitele práv duševního vlastnictví, ale také spotřebitele na straně druhé. Žádná ale regulace nebude fungovat, pokud eh, tady nebudou dostatečné záruky spolupráce všech zúčastněných stran. A v tomto kontextu je nezbytné, aby všichni občané i eh, v těch eh, nejodlehlejších oblastech si byli vědomi toho, že padělání eh, zboží nebo pirátství digitálního obsahu je zločinem. Padělané produkty už eh, nejsou jenom ty luxusní značky, ale týká se to každodenní zboží, každodenní spotřeby, jsou to různé kosmetické přípravky, oděvy, léky a vlastně to může mít i negativní dopad na zdraví spotřebitelů. A proto voláme potom, aby komise zlepšila transparentnost a koordinaci eh, všech kroků v této oblasti. Hlavní body naší zprávy se týkají potřeby rozlišovat mezi tím fyzickým padělání značek a patentů a porušováním autorského práva. Tady je potřeba lépe spolupracovat, eh, například eh, celníci a regulační orgány. A stejně tak je potřeba angažovat i ostatní zúčastněné strany pro spolupráci. Stejně tak eh, eh, by měl lépe pracovat eh, monitorovací středisko pro porušování práv duševního vlastnictví. Stejně tak by měly být sledovány výrobky ve všech trzích, kde jsou prodávány a tady potřeba posílit režim zeměpisného označování výrobku, jakož je dalších systémů, které zajišťují vysledovatelnost produktů ve prospěch zákazníků a e, posiluje jejich důvěru v tyto produkty. A dále je potřeba také zajistit sledování e, prodeje těchto výrobků ve třetích zemích. My si tedy myslíme, že je to vynikající první krok, který by měli následovat další. Myslíme si, že je dobře, abychom tady měli solidní e, základ pravidel, která by nabídla co nejvyšší možnou úroveň ochrany a e, nabídl nám také silné postavení v různých jednáních se třetími státy. Eh, děkuji, pane předsedající. Vzhledem k významným změnám, k nímž došlo eh, v oblasti duševního vlastnictví během posledního desetiletí, myslím si, že ochrana a prosazování práv duševního vlastnosti je věru velice důležitou záležitostí, kterou musíme řešit, abychom se eh, vzpírali tomu riziku, které to představuje pro kreativní odvětví, pro růst a zaměstnanost zaměstnanosti. Velice to týkám eh, a že se tady překonalo směšování fyzických a jiných druhů produktů. Eh, je třeba tedy revidovat eh, také prosazování duševního, práv duševního vlastnictví v třetích zemích. Je velice důležité zdůraznit, že vždycky by to mělo pořádně brát v úvahu také vývoj pravidel. Velice také vítám, eh, že se sem zahrnula i generika, generická léčiva, protože to zdůrazňuje jejich význam a význam farmaceutického výzkumu. Děkuji. Děkuji vám, pane předsedající. Konkurenceschopnost Evropské unii by se neměla opírat o snižování mest, ale spíše o posilování znalostní ekonomiky. Je třeba si uvědomit, že to, tato duševní vlastnictví mohou představovat eh, milionový obrat eh, nová odvětví Eh, zaměstnávají 56 milionů Evropanů a je tedy třeba chránit duševní práva, práva duševního vlastnictví nejen v Evropě, ale i ve třetích zemích. Zároveň je třeba zabránit zneužívání práv duševních vlastnictví, je také třeba bránit vytváření monopolů, eh, která potom umožňují spekulace. Samozřejmě je jasné, že existují problémy třeba na trhu s léčivými přípravky, a to na eh, úkor třetích zemí. Je třeba zajistit, aby léčivé přípravky byly dostupné spotřebitelům v našich zemích a také ve třetích zemích. Děkuji vám. Dávající. Nemá nikakve dvojbe, da je... Děkuji, pane předsedo. Není pochyb o tom, že globalizace přinesla mnohé dobré věci na tuto planetu. A není ani důvod, abychom nepodporovali globální obchod v rámci VTO, protože má mnoho přínosů. Ale musíme si také uvědomit, že globalizace vytvořila i mnoho problémů. Mezi nimi je i rozmach padělků. A je to usnadňováno i elektronickým obchodováním. Pokud jde o třetí státy, domnívám se, že je zcela určitě třeba pomáhat těm státům, které si přejí prosazovat práva duševního vlastnictví. Tím totiž chráníme sami sebe, protože padělky nejsou eh, pouze hezké kabelky a jiné produkty, ale jsou to také produkty, které se týkají našeho zdraví. Jsou to léčiva. Děkuji, pan Arno. We've heard the report and now the jsme přečetli tu zprávu, teď máme pět minut na to, abychom to debatovali, předtím než to zástupce komise zhrne, pokud se na to díváte doma u televize, eh, tak neodcházejte, protože byste mohli o celou debatu přejít. Já jsem si celou tu zprávu přečetla, byla tam eh, eh, dvě slova tam chyběla, malé podniky. Přitom jde o to, že velké podniky neustále předkládají různé žádosti o patenty u těch nejdrobnějších věcí zatímco malé podniky eh, by eh, těchto nápadů také mohly eh, využívat. Já si myslím, že teď v digitální éře bychom na to rozhodně neměli zapomínat. Mulțumim, domnul Caputo. Děkuji, pan Caputo. Děkuji vám, pane předsedající. Práva duševního vlastnictví jsou součástí jasně daného institucionálního rámce a je třeba, aby eh, byla upravována eh, i v mezinárodním právu, protože samozřejmě tvůrčí činnost eh, souvisí i s ochranou vzniklého díla. Také je tady vlastně taková abstraktní povaha těchto práv duševního vlastnictví. Umělecká tvorba, umělecká díla dnes podléhají i eh, určité soutěži v rámci celého světa. Eh, také tady otázka vědeckých eh, znalostí, které se musí rozvíjet, zejména třeba v oblasti potravin, v oblasti léčivých eh, přípravků a je tedy třeba to nějak upravit. Není to jenom otázka přístupu Made in Europe, ale takového širšího přístupu. Je třeba, aby vznikl efektivní regulační rámec, který přihlédne k potřebám ochrany práv duševního vlastnictví. Děkuji, pan Благодаря, господин председател, уважаема госпожо комисар, уважаеми колеги. Děkuji, pane předsedo, paní komisařko, kolegové. Práva duševního vlastnictví nebyla nikdy tak důležitá jako v posledních letech. Nejedná se jenom o inovace, ale i technologický pokrok a to včetně digitální gramotnosti ale jsou tady bariéry pro prosazování pravidel. Členské státy řeší různé problémy, a to zejména ty státy, které jsou oběťmi nezákonného obchodu, protože jim schází mechanismus k tomu, aby mohli eh, proti nesrovnalostem bojovat. Musíme si uvědomit, že právní rámec je velice důležitý, aby eh, bylo možné uplatňovat mechanismy na ochranu eh, práv duševního vlastnictví. My patříme k těm státům, které jsou velice eh, zasaženy proudy padělaného zboží. Proto potřebujeme pevná pravidla pro ochranu mm, práv duševního vlastnictví a z toho na tom stavět naši praxi. Paní Begin, minuta. proteggere la proprietà intellettuale è sicuramente. ochrana práv duševního vlastnictví je samozřejmě důležitá ale také je důležité vědět o jakém duševním vlastnictví hovoříme. Podle našeho názoru je tato zpráva přijatelná, ale také obsahuje určité znepokojivé prvky. Myšlenka, podle níž by bylo třeba třetím zemím vnucovat naše normy, eh, na první pohled může působit správně, ale pokud by to mělo znamenat, že evropské podniky teď budou mít zelenou k delokalizaci své výroby do zemí, které jsou již tak zmítány krizím, tak nevím, jestli bychom zrovna eh, občanům posloužili. Otázka autorských práv na internetu, to je další velice citlivá záležitost. Já rozhodně nechci povzbuzovat pirátství, ale nemohu také eh, přijmout eh, ty případy typu Megapload. To Eh, určitě také není dobrý přístup. Takže Dále bych chtěla ještě říct, že pokud jde o léčivé přípravky, byla by zpráva byla trochu přesvědčivější. Není možné, aby velké nadnárodní společnosti skrývaly své ekonomické zájmy za zájmy duševního vlastnictví. Děkuji, paní komisařka. Vážený pane předsedo, vážení poslanci, já bych chtěla poděkovat paní zpravodajce, paní Moska a výboru INTA za velmi cenou práci. Zprávě se zdůrazňuje potřeba vynucování a ochrany práv duševního vlastnictví eh, ve prospěch všech zúčastněných. Také se tady zdůrazňuje eh, potřeba toho, aby komise nejenom pokračovala v těch současných krocích, ale šla ještě dále a komise sdílí eh, tento názor. Vítáme také eh, to ocenění, které tady bylo vysloveno pro přístup, eh, který jsme zvolili ve strategii ochrany prosazování práv duševního vlastnictví ve třetích zemích, kde jde o to, jak dosáhnout správné rovnováhy mezi rozdílnými zájmy. Je samozřejmě pravdou, že debata o tom, jak dosáhnout spravedlivé rovnováhy, mezi právy eh, nositelů a, nebo držitelů těchto eh, práv duševního vlastnictví a koncových uživatelů je nesmírně složitá záležitost, protože se to týká ekonomických zájmů na všech stranách. V poslední době dochází k porušování, čím na větším porušování práv duševního vlastnictví, což eh, Eh, nám ubírá pracovní místa a konkurenceschopnost a my tedy vítáme tu výzvu k tomu, abychom eh, na tom pracovali ještě intenzivněji. Byla zde i řada věcí, se kterými komise plně souhlasí. Například to, že je potřeba více zapojit současné strany do debaty o právu vlastnictví. Dále potřeba zlepšit informovanost spotřebitelů o důsledcích porušování těchto práv a také potřeba zajistit zlepšení konzistentnosti mezi ochranou, vynocováním a dalšími politikami v této oblasti. Dále je důležité znovu eh, zdůraznit, že vztah mezi právy duševního vlastnictví a univerzálním přístupem k dostupným léčivým přípravkům je velmi eh, složitý a obsahuje řadu aspektů což si ne vždycky všichni uvědomují. A musíme se zejména zaměřit na to, abychom e, zajistili, že e, práv duševní vlastnictví budou dostatečně ošetřena v našich dohodách o volném obchodu. Souhlasím také e, s paní zpravodajkou, že Eh, lepší a harmonizovanější eh, politiky Evropské unie v této oblasti by nám pomohly zlepšit eh, úroveň ochrany a vynucování těchto práv i globálně. A proto bychom měli zvážit další pomoc rozvojovým státům, které zamýšlí zlepšit svůj režim ochrany práv duševního vlastnictví. Komise bude velmi pečlivě sledovat doporučení, která budou Eh, sformulována v té fázi implementace této strategie. Těšíme se na další spolupráci s parlamentem a s dalšími zainteresovanými stranami. A chci vás ujistit také o tom, že všechny vaše připomínky předám své kolegyni Cecilia Malstrem, která je komisařkou, která má na starosti tuto problematiku. Děkuji vám, pane předsedo, děkuji vám, dámy a pánové. že noj, dám na komisar. Děkuji vám, paní komisařko. Tím jsme ukončili tuto